chvílím eh, k momentům, kdy jsme měli obavy, ten eh, výsledek se nejevil jako snadný, ale teď jsme zde, myslím, že výsledek je velmi dobrý. Všichni jsme pracovali směrem k jednomu společnému cíli i v Jury, k ochraně spotřebitelů a zároveň eh, jsme se snažili odstranit překážky digitálnímu trhu. Poprvé tedy budou moci jak podnikat podniky, tak spotřebitelé eh, eh, se spolehnout na do značné míry harmonizovaná pravidla v této oblasti a tato pravidla jsou modernizována specificky. Eh, se zaměřujeme také na takzvané chytré produkty, které představují rychle rostoucí trh s širokou škálou výrobků od chytrých telefonů a laptopů až eh, k systémům chytrých domácností. Tato nová pravidla také zajistí, že spotřebitelé budou přiměřeně dostatečně chráněni a tím pádem budou mít eh, větší jistotu při eh, kupování zboží napříč Unii a tady samozřejmě se združují ty prvky nutné pro úspěšné uspokojivé výrobky. Je to výrazný krok směrem kupředu i v oblasti právní jistoty, eh, vysoká míra eh, harmonizace a e, zároveň tento e, nový návrh také e, hodně harmonizuje i opravné prostředky a další oblasti zboží, které nahradí různorodé právní úpravy v jednotlivých státech. My jsme našim spoluobčanům slíbili takovýto soubor velice moderních a účinných nástrojů a teď je e, tento e, soubor před námi. Vidím, že je tady poměrně hodně lidí i na tribuně, že hodně lidí nás patrně sleduje i online, takže já mám i toto sdělení e, pro spotřebitele, jak online, tak pro tyto, kteří jsou s námi zde. Neměly by tady být žádná nepříjemná překvapení při nakupování online v jiných členských státech, protože tato Eh, nová, eh, tyto nové nástroje jsou, budou spolehlivé, takže eh, užívejte si toho nakupování, nedělejte si starosti, buďte šťastní a spokojeni a vězte, že jsme pro bezpečnost tohoto nákupu udělali maximum. A teď je tady paní Hautala za výbor Jury na jednu minutu. Vážený pane eh, předsedo, vážená paní komisařko, chci všem třem spoluspravodajům poděkovat za to, co učinili a jak víte, eh, Tady se prostě nepodařilo ve výboru Libe si e, vybrat mezi maximální a minimální harmonizací, takže jsme se z celé hry vyčlenili. Ale tady je prostě nutno vědět, že je třeba tu e, legislativu harmonizovat v Evropské unii. Tady Evropská unie přišla s novou e, vlastně úrovní té ochrany spotřebitelů. Je to úspěch. Tyto dvě směrnice vytvářejí standardní soubor pravidel pro spotřebitelů spotřebitele i e, pro podnikatele e, a přitom tento e, trh neustále narůstá, omezuje se další fragmentace spotřebitelské legislativy v členských státech a tyto směrnice rovněž vyjasňují odpovědnost a otázkou náhrad a na možnost eh, pro spotřebitele hledat náhradu u těch předchozích článků celého řetězce. Je to krok správným směrem. Děkuji a teď jménem EPP paní Majdel. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, občas eh, či dost často Eh, hovoříme o tom, eh, kde by Unie nebyla eh, vlastně vstupovat do hry, kde není nutná, ale jsou tady oblasti, kde naopak, kde opak je pravdou, například digitální ekonomika, je tady Čína, jsou tady Spojené státy, je třeba na to brát ohled, je třeba jednat společně, kapitalizovat na našem společném úsilí. Spotřebitelé musí se dobrat svých práv. Víme, že v digitální oblasti Teď budeme vědět, eh, kde eh, uplatňovat eh, své požadavky. Alespoň 60 milionů spotřebitelů měli v minulosti problémy s digitálními nákupy, nebyli odškodněni, většina ani nevěděla, na koho se obrátit. Jako zpravodajka, zpravodajka za EPP v výboru pro spotřebitele jsme na tomto pracovali, teď je to jednodušší, je jasné, pokud nebude určitá digitální služba eh, funkční, je eh, už eh, možné se obrátit na konkrétní stranu a žádat nápravu. Toto je směrnice pro spotřebitele, které ukazuje opravdu ambiciozní unii, unii, která usnadňuje životy svých spoluobčanů a myslí na ochranu svých spotřebitelů v digitálním epoše. A děkuji a teď za SD paní Rozier. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také eh, říci, jak důležitá byla práce těchto zpravodajů, těchto směrnic, zejména Gebhardt. Paní Gebhardt byla hnací silou, která přesvědčila ostatní o důležitosti. Bude to velký pokrok pro spotřebitele i pro prodejce. Podaří se nám tady harmonizovat pravidla nejenom při nákupu online, ale i u těch nových digitálních služeb. Já jsem velmi ráda, že se nám podařilo dosáhnout této dohody, protože Eh, ta pravidla by měla být jasně srozumitelná pro spotřebitele a bude to stejné jak pro eh, nákup eh, digitálního obsahu online, ale i nákup klasického zboží. A je také důležité, že do toho spadají všechny tyto typy zboží, protože jinak by to nebylo srozumitelné. Víme, že kolikrát eh, určitá zařízení fungují pouze s digitálními programy nebo softwarem a pro ten eh, předtím nebo dosud eh, platila různá pravidla. A díky této dohodě teď také zavádíme pravidla tam, kde v některých členských státech neexistovala. A jsem také ráda, že se nám podařilo dosáhnout této dohody tím, že vytvoříme platný evropský rámec v této oblasti, která se rychle rozvíjí. Do textu jsme zahrnuli také eh, smlouvy za platbu, ale také smlouvy pro, za sběr údajů. Víme, že eh, na, v té online oblasti dnes jsou uzavírány smlouvy na tomto základě a tyto dva texty tedy představují velmi eh, velký pokrok, jak pro prodejce, tak i spotřebitele. A to je přesně ta Evropa, za kterou my bojujeme. Děkuji vám. A teď za EKR pan Daniel Dalton. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat našim třem spoluspravodajům za práci, kterou odvedli. Tím, že vytvoříme jednotný soubor pravidel pro všechny, kdo budou nakupovat online v Evropě, usnadní život eh, podnikatelům i spotřebitelům. Spojené království tuto legislativu už si zavedlo jako jedna z prvních zemí, ale v mnoha zemích zatím ta legislativa úplně chybí. A jestliže chceme, aby Evropa získala velkou moc v této oblasti, tak nemůže zaostávat. V současné době v celé Evropě miliony a miliony lidí si dnes a denně kupují různé aplikace a my chceme, aby ta pravidla platila všude stejně. Také to přinese menší byrokracii pro podniky, eh, protože to bude harmonizovat všechny věci eh, v celé Evropské unii. Také to usnadní třeba nápravné postupy a podobně. Například eh, můžete mít třeba anglické noviny, kde snadno uzavřete předplatné online, ale následně, když jste to chtěli zrušit, museli jste to dělat komplikovaně eh, skutečnou poštou. Takže tohle třeba všechno chceme zjednodušit. Děkuji mnohokrát a za skupinu ALDE paní poslankyně Dita Charanzová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní komisařko. Já myslím, že můžeme být spokojeni s výsledkem těchto dvou eh, důležitých spotřebitelských balíčků, zejména tím, že rozšiřujeme tu eh, záruku v celé Evropě na zboží online. Já také podporuji to, že se eh, tady přeměňuje to důkazní břemeno a Myslím si, že rozšíření záruky, takzvaně bez otázek, ze 6 měsíců na jeden rok je velmi pozitivní krok pro naše spotřebitele. Výrobci musí vyrábět lepší a bezpečnější produkty. Jestliže váš produkt nemůže fungovat rok, tak by neměl být na trhu. Nicméně, myslím si, že nejdůležitější součást těchto dvou eh, balíčků je, že nás to přivádí blíže jednotnému souboru pravidel v celé Evropské unii. Jestliže prodávající i kupující budou jasně vědět, jaká jsou pravidla a že jsou stejná všude, tak budou moci prodávat kamkoliv a kupovat si odkudkoliv. A to je naprosto zásadní pro další rozvoj jednotného vnitřního trhu. Děkuji mnohokrát a za EFDD pan poslanec Marko Zulo. Děkuji, pane předsedo. Elektronický obchod, aby mohl růst, potřebuje důvěru spotřebitelů, kteří musí mít pocit, že jsou chráněni v obchodování online i v tradičním obchodování, ať už se to týká hmotného zboží či digitálního zboží. Prostřednictvím těchto dvou směrnic se záruky výrazně zlepšují a budou mnohem lepší pro naše spotřebitele. A zároveň tady také ne, nepřidáváme nějaké další náročné úkoly pro naše prodejce, zejména mikropodnikatele. E, přinášíme tady takové požadavky jako náhradu či výměnu zboží, pokud to není možné, tak náhrada ceny nebo ukončení smlouvy. Zároveň také chceme posílit ty mechanismy u těch drobných obchodníků a mm, samozřejmě ty náklady můžou být mnohem náročnější pro ty malé subjekty, pro ty mikropodnikatele, než jejich příjmy. V současné době je tam jasně tedy řečeno, že nákup digitálního zboží online bude mít stejné záruky jako offline. To znamená, kdo si koupí hudbu online, bude mít stejné záruky, jako když půjde do obchodu a koupí si tam CD. E, a pokud se setká se službou špatné kvality, bude mít nárok na náhradu. A to je velmi důležité i do budoucna, protože to rozšiřujeme i na sociální média, na ty služby eh, instant messagingu a tak dále. To je naprosto zásadní proto, aby spotřebitelé měli co nejvyšší ochranu bez ohledu na to, jaké technologie používají a do budoucna budou používat. Děkuji mnohokrát a slovo má paní Milen Troščínsky za ENF. Děkuji, pane předsedající Paní komisařko, Online obchod se vzhledem k nástupu nových technologií stává čím dál tím přítomnějším a je důležitým faktorem rozvoje především pro malé a střední podniky a zajímavou možností pro spotřebitele. Nicméně se tady objevuje velká konkurence a e, nekalé praktiky. E, EFA a další nejsou tady, nebo nebyly tady dostatečné záruky. Tento text si uvědomuje, jaké jsou výzvy výzvy před eh, spotřebiteli. Jasně se definuje digitální obsah, jasně se zaručuje eh, spotřebiteli eh, smluvní ošetření celého procesu nákupu. Jsou tady udržitelné záruky, které by měly přímo Eh, stimulovat eh, lepší eh, výrobu a lepší prodej. Vztah mezi spotřebitelem, nakupujícím a prodávajícím a výrobcem je jasně dán a to je dobrá zpráva. Nicméně v textu zatím, který máme před očima, zůstávají ještě nevyřešené věci. Děkuji, pan poslanec Coelho. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Každým dnem v Evropské unii miliony občanů Eh, užívají digitálních služeb, uzavírají smlouvy a nebyla či nejsou zatím jasná pravidla ohledně nákupu zboží online a zároveň na druhé straně tady existují velmi roznorodá pravidla eh, v jednotlivých zemích. My tady zavádíme systém práv pro všechny spotřebitele, všechny občany a předvídatelnost eh, důležitou i pro malé a střední podniky. Tím rušíme ty hlavní eh, překážky eh, přes hraničního online obchodu eh, a tím, že začlenujeme také prodej eh, tváří v tvář, přímý prodej, eh, činíme velký krok ku předu. Eh, teprve teď můžeme hovořit o skutečné ochraně spotřebitelů. Opravdu si k tomu blahopřejeme. Plná harmonizace, která nerespektuje ovšem práva zemí, které jsou mnohem dál, to by nebylo spravedlivé. My chceme zlepšit práva spotřebitelů a Evropa musí svá práva obhajovat. Lucia Anderson je další. Eh, takže toto je skutečně výrazný pokrok, výrazný eh, výsledek pro eh, právní experty mezi námi. Je to i důležitá zpráva pro budoucnost eh, smluvního práva v Evropě. Začení softwaru je velice důležité a spatře eh, zahrnutí eh, těch takzvaných chytrých produktů je také nesmírně zásadní. Článek 14 také hovoří o bezplatné náhradě vadných částí výrobků a členské státy musí přijmout příslušná opatření, aby informovali informovali spolu e, občany, spotřebitele o jejich právech. Pak je tady ještě e, článek 17, kde doufám, bude v budoucnu věc ještě zlepšena. Členské státy mohou samozřejmě e, rozšířit tuto směrnici v klíčových oblastech, konkrétně co se týče přenesení důkazního břemena a dalších oblastí. Každopádně se jedná o směrnice, které si zaslouží, abychom hlasovali pro. Já se k tomu chystám. Předseda, Děkuji. Pan Antonas Guoka. Děkuji. Já bych chtěl kolegům poblahopřát, eh, protože pracovali opravdu usilovně, abychom se dobrali tohoto výsledku. Je to pro nás zásadní důležitá zpráva z, perspektivu, eh, z perspektivy eh, digitálního trhu. Teď prostě máme harmonizovaný přístup. Skutečně se mi líbí to, že jdeme cestou harmonizace. To nás vede k úspěšnějším zítřkům, jako stínový zpravodaj eh, jsem se snažil eh, spolupracovat maximálně se svými kolegy a eh, věřím, že plně harmonizovaný přístup k smluvní nákupu online zboží je teď před námi opravdu na dosah. Všechny vyzývám, aby tento text podpořili. Děkuji pan, paní Šaldemoze. Děkuji. Dnes můžeme slavit vítězství pro evropské spotřebitele, kteří čím dál tím více si pořizují věci na internetu, dělají tak přes hranice. Teď se podaří zajistit jim lepší ochranu i lepší ceny. V současnosti je těžké vědět, jaká přesně práva spotřebitelé mají. Teď to bude všechno jasnější a snazší se vyhnout eh, problémům při nákupu online. Vzniká právo na opravu, na výměnu zboží, zlepší se také eh, ta výměna informací mezi výrobci a zákazníky. Takže jsem velmi ráda, že po tak dlouhé době díky paní Gebhardt můžeme mm, Eh, nabídnout našim spotřebitelům toto kvalitní řešení. Pan Darius Rosanty má slovo jako další. Děkuji, pane předsedo. Tady teď eh, debatujeme o návrhu dvou směrnic, které jsou nesmírně důležité pro lepší fungování evropského digitálního trhu. Chtěl bych eh, poděkovat panu Fosovi, panu Arimontovi, za jejich eh, příspěvky. Všichni asi máme podobný cíl, chceme zajistit stejná práva pro ty zákazníky, kteří si kupují zboží nebo služby online a offline. A chceme, aby legislativa byla harmonizovaná v celé EU, abychom tím eliminovali eh, rozdíly, které dnes eh, přetrvávají, protože ta práva jsou odlišná v různých státech eh, podle toho, jestli to probíhá online nebo offline a potřebitelé potom nemají právní jistotu a já bych byl rád, kdyby se to všechno stalo minulostí. A hlavním cílem je tedy jinými slovy co nejlepší možná ochrana spotřebitel. Myslím, že se nám to teď podařilo a doufám, že Eh, hlasování bude pozitivní. Děkuji, teď přejdeme ke CatchDI. Máme možnost pro dva. Paní Šojdrová

mělo být pomoci rozvíjet eh, digitální trh. Statisticky většina malých a středních podniků a spotřebitelů eh, se potýká s rozdíly v kvalitě a s rozdílnými kritérii, které se velmi liší mezi státy. Nyní členské státy budou mít možnost harmonizovat svoji legislativu a my tím pomůžeme spotřebitelům a zároveň přispějeme k rozvíjení přeshraničního eh, digitálního obchodu. Celá řada těch návrhů je velmi dobrých. Eh, řeší se tady, tady postupy v případě vadného spoží, nápravné prostředky a já se domnívám, že bychom měli hlasovat pro tento návrh. Myslím si, že je dobré pro členské státy, aby tuto směrnici převzali. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili rozpravu a slovo má paní komisařka Jourova. Vážení poslanci, já jsem si s potěšením vyslechla vaši rozpravu a vyjádření a je mi jasné, že i pro Evropský parlament je toto důležitá příležitost, jak dokončit tyto Eh, dohody, tyto materiály, které pomohou evropskému podnikání. To je přesně to, co Evropa potřebuje, co potřebuje v době, kdy některé zásadní politiky pro evropské občany jsou spochybňovány. Já tady na vás velice apeluji, abyste podpořili eh, tento balíček a abyste vyslali jasný signál že e, se můžeme vypořádat s touto výzvou a zajistit, aby evropské podniky a spotřebitelé mohli se plně podílet na digitálním světě. Evropská komise se zasadí o včasnou transpozici celého balíčku a e, těchto směrnic. Děkuji mnohokrát. Děkuji a slovo má paní zpravodajka Evelyn Gebhardt. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Myslím, že skutečně eh, u těchto dvou směrnic, o kterých se teď bude hlasovat, přinášíme eh, inovace nebo umožňujeme inovace v digitální oblasti, tím děláme našim občanům velkou službu, protože jim zajišťujeme právní jistotu, eh, nejenom tedy pro ně, ale i pro prodejce, ale samozřejmě i pro výrobce. A to je velmi důležitá eh, otázka v této oblasti, která je neustále v pohybu. My tady musíme dbát na to, abychom našli na všechny ty problémy evropskou odpověď. Do, podařilo se nám uh, udržet výdobytky jednotlivých uh, národních právních úprav a stejně tak uh, jsme ponechali vysokou míru ochrany a tam, kde byla. To je podle mě nejlepší možný přístup a aspoň já tak chápu eh, ty inovativní přístupy a myslím, že to je maximum, eh, co se nám podařilo dosáhnout pro naše občany. Děkuji. Axel Foss má slovo. Děkuji, pane předsedo chci poděkovat ještě všem, kteří vystoupili v této rozpravě. Chci ještě jednou apelovat na všechny, eh, že tento výsledek, ke kterému my jsme dospěli u těchto dvou souvisejících směrnic o digitálním obsahu a o smluv o prodeji zboží, je, jsou to směrnice, které se zasluhují vaší podporu. Jednali jsme o tom dlouho, Eh, stanovili jsme tady ty lhuty na dva roky, stanovili jsme tu převrácené důkazní břemeno a další velmi důležité věci, které všechny zlepšují ochranu spotřebitele. Myslím, že to je velmi důležitý krok ku předu. Je to také eh, zásadní věc pro eh, další rozvoj digitálního trhu a je to také důležité pro obchod z jednoho státu do druhého a Chci poděkovat také všem, kteří se na tom podíleli, Gavin Kepard, Pascal Arimontovi a Evropské komisi za spolupráci. Děkuji vám a ještě Pascal Arimont má slovo. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, jenom velmi stručně pět bodů. Eh, tři roky velmi tvrdé práce, za druhé eh, velké množství schůzek, za třetí eh, dobrý kompromis, za čtvrté posílení práv spotřebitele za páté. Život malých podniků teď bude jednodušší a v tomto smyslu chci poděkovat všem kolegům a byl bych rád, kdybyste hlasovali pro tyto směrnice. Děkuji bardzo, zamykám spolnou debatu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tímto končím společnou rozpravu. Děkuji. S tím časem jsme to nakonec zvládli, dohnali jsme ten čas, který nám trošku chyběl. Takže můžeme začít hlasovat. Teď tedy kratičká pauza do 12.30, kdy začneme hlasování.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 La seduta è ripresa. Zahajuji zasedání. Chtěl bych vás informovat, že podle článku 187 jedna skupina poslanců, která musí překročit minimální práh, zítra předloží na začátku diskuse o balíčku mobility eh, věcnou otázku týkající se přípustnosti dvou následujících zpráv. Jednak zpráva o návrhu směrnice parlamentu Rady, která upravuje směrnici 2006-2002, pokud jde o e, konkrétní ustanovení týkající se směrnice 96-78, pokud jde o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. Je to zpráva Kilonen. Podle návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se mění e, nařízení 561 2006, pokud je o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a nařízení číslo 165 lomeno 2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů. To je zpráva Pravodaje Fande Kam. Takže opakuji, že toto bude předloženo zítra na začátku společné rozpravy o balíčku opatření v oblasti mobility. Je to Eh, otázka týkající se přípustnosti eh, a bude to podle článku 187. A nyní přistoupíme k hlasování. Zpráva Regner žádost, aby byl Jorn Dorman zbaven imunity. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále zpráva Didier. Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů hlasujeme jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A text je přijat. Tím končíme první čtení parlamentu. Blahopřeji panu zpravodaji. Dále zpráva eh, Dan Preda, protokol k Evropské středomorské dohodě mezi EU a Izraelem, přistoupení Chorvatska. Jmenovité hlasování zahajují nyní. Il voto è chiuso. Končím hlasování a text je přijat. Blahopřeji panu zpravodaji. Dále zpráva McCallister. komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem. Neobdržel jsem žádné písemné stanovisko podle článku 113 jednacího řádu, tedy považuji doporučení za přijaté a blahopřeji panu McAllisterovi. Dále Zpráva Ulsko k ukončení sezónních změn času. Zde je návrh, návrh 33 a 34. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Chcete to ověřit? Dobře. To je tedy návrh na odmítnutí návrhu komise. Il voto è chiuso. Končím hlasování a návrh je odmítnut. Takže nyní návrh legislativního aktu. Eh, hlasujeme unblock, pozměňovací návrhy příslušného výboru, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování a text je přijat. Blahopřeji paní zpravodajce. Dále zpráva Buzek, společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou. Nejprve hlasujeme o předběžné dohodě jmenovité hlasování. Končím hlasování a text je schválen. Dále prohlášení komise. 201, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. V prvním čtení parlamentu je tímto dokončeno zpráva Buzek, vnitřní trh s elektřinou, předběžná dohoda, návrh 187, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování a text je přijat. Prohlášení komise návrh 187, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Zpráva Petersen, Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Předběžná dohoda číslo 91. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování a text je přijat. Blahopřeji zpravodaji. Tím končíme první čtení. Dále zpráva Zanonáto, riziková připravenost odvětví elektřiny, předběžná dohoda 63, zahojí jmenovité hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. Tím je ukončeno první čtení a blahopřeji panu zpravodaji Zanonáto. Zpráva Bony. Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry. Série návrhů výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrhy příslušného výboru. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39. Jmenovitým hlasováním zahojí nyní. Končím hlasování. A text je schválen. 41 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Text je odmítnut. Návrh 53 výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 3. Návrh 62. Jmenovité hlasování zahojí nyní. Končím hlasování a text je zamítnut. 21. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování a text je přijat. Tím odpadá číslo 63 a hlasujeme o 22D. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A text je přijat. Tím pádem odpadá 64. Článek 5, dvě části. Návrh číslo 58, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Drželi se? Přijato. Článek 6, odstavec 2, návrh 29D. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odpadá 65. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Končím hlasování. A text je přijat. Odpadá 66. Návrh 67. Jmenovité hlasování zahajují nyní. Končím hlasování a text je zamítnut. 68. Tři části. Všechny jmenovité hlasování. Zahajuji první. Končím hlasování a je to zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak jste zamítnut. Třetí část zahajuje hlasování. Končím hlasování. A tak jste zamítnut. Návrh 69. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 71. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A text je zamítnut. 72. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Hlasujeme o číslu 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74. Kdo je pro? Chcete ověřit 43? Dobře, ověříme 43. Končím hlasování a je to přijato. 74, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 75 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování a text je zamítnut. Hlasujeme o 49. jmenovité hlasování. Omlouvám se, říká předseda, tady byla chyba. Takže tohle není jmenovitě. Hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 73. Jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. A text je zamítnut. 59. Kdo je pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto 60. Jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování a text je zamítnut. Nyní 13. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61 odpadá, takže závěrečné hlasování o celkovém návrhu jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Il voto è chiuso. Končím hlasování. A text je přijat. První čtení parlamentu je dokončeno. Blahopřeji panu zpravodaji Bony. Prosím, máte slovo k jednacímu řádu, pane předsedo. Chci se odvolat na článek 115, který eh, požaduje co největší transparentnost. Od února máme nová pravidla o transparentnosti u zpravodajů. Stalo se to, že eh, zítra, včera odpoledne se konala schůzka Eh, lobbystů k tomuto návrhu a já bych byl rád, kdybyste mohl, pane předsedo, vyjasnit, eh, jaký přesně byl status eh, této schůzky, protože tam nebyli puštěni žurnalisté. A chci ještě na vás apelovat v tom smyslu, že tady byli demonstranti, Eh, kteří chtěli s námi hovořit tady, to bychom neměli připustit. Lidé, kteří jdou za námi, by měli být prověřeni a byl bych rád, kdybyste to mohl veřejně odsoudit. Já eh, jsem se rozhodl a také jsem to prohlásil, že se nebudu plést do těchto záležitostí. A teď prosím k dalšímu bodu, autorské právo na jednotném digitálním trhu. První hlasování se týká, je návrh na odmítnutí návrhu komise. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A teď jménem 38 poslanců paní Regner chce vystoupit. Děkuji předsedo, pane předsedo. Hovořím tady jménem více než 38 poslanců. Nejprve chci poděkovat všem kteří pracovali tak tvrdě na ochranu umělců a kreativních eh, pracovníků. Bohužel ta směrnice vyžaduje ještě další změny. Minulý týden Národní strana pana zpravodaje také veřejně oznámila, že ta směrnice v současné podobě je nejasná v oblasti upload filtru. Ehm, řekli, že je potřeba se vyhnout eh, těm eh, zavedení upload filtrů v eh, implementaci této směrnice v Německu. 200 tisíc lidí za to demonstrovalo na ulicích, 5 milionů podepsalo příslušnou petici. Vážení kolegové, dovolte, mi vám připomněl název této směrnice, autorské právo na digitál, jednotném digitálním trhu. Naší povinností je napravit eh, tyto chyby na evropské, ne na národní úrovni a z toho důvodu vás eh, chci požádat, abyste podpořili otevření této směrnice pro pozměňovací návrhy, takže prosím, eh, abychom měli možnost hlasovat o těch pozměňovacích návrhech, které jsme spolu podepsali. Pan zpravodaj chce vystoupit, nebo přistoupíme rovnou k hlasování? Dobře, takže předkládám Eh, k hlasování, jmenovitým hlasováním žádost paní Regner. Můžete hlasovat. Omlouvám, je to žádost eh, paní Regner, která chce, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích podle předběžné dohody. Aby bylo jasné, o čem se teď hlasuje, protože tady evidentně byl nějaký zmatek mezi skupinami. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A tento návrh byl zamítnut. Votiamo ora. Votiamo ora. A nyní budeme hlasovat o předběžné dohodě. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Avete votato tutti? Hlasovali všichni. Končím hlasování. A text byl přijat. Teď se bude hlasovat o prohlášení komise, kde pro, proti, drželi se. Myslím, že to byla stejná eh, většina, takže schváleno. První čtení parlamentu. Říkal jsem, že to byla stejná většina jako předtím. První čtení parlamentu tím končí a já blahopřeji panu Fosovi. potrete applaudirlo anche adesso se l'onorevole Voss, visto che... Pane, dále zpráva pan Faust, Gebhardt, eh, eh, smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Eh, budeme hlasovat o předběžné dohodě. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Il voto Končím hlasování. Přijato a já blahopřeji ještě jednou panu Fosovi a paní Kebhardt. A nyní eh, zpráva Arimont, eh, smlouvy o prodeji zboží. Budeme hlasovat o předběžné dohodě. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování, text byl schválen, první čtení tím eh, končí a já blahopřeji panu Arimontovi. A teď zpráva Extrom, rybolov eh, v oblasti dohody GFCM, předběžná dohoda, eh, jsme na návrhu komise, číslo 20, kdo pro, proti, mělo by to být jmenovité hlasování, omlouvám se. Můžete hlasovat. Voto chiuso. Končím hlasování. Text byl přijat a teď eh, prohlášení komise, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. První čtení parlamentu tím končí a já blahopřeji panu Engstromovi. A teď eh, zpráva Valán. Sladění povinnosti právní nízpa oblasti politiky životního prostředí, eh, předběžná dohoda, eh, jmenovité hlasování, čte hlasovat. Končím hlasování. Text byl schválen, první čtení tím končí a já blahopřeji paní Valean. A teď zpráva Deli. Správní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin, předběžná dohoda, jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno, eh, první čtení tím končím, ale blahopřeji paní Deli. Práva. Jill. Prosím, máte slovo. Thank you, President. I requested uh, two minutes. Pane předsedo, já jsem požádala o dvě minuty řečnické doby, abych vás informovala o této legislativě. Podle OECD 6,5 miliard euro je potřeba každý rok, aby naše ekonomika byla udržitelnější a abychom omezili eh, globální oteplování na 2 stupně Celsia. V této zprávě tedy zavádíme dvě měřítka, dvě referenční hodnoty, aby bychom zajistili tu trajektorii směrem kde k urbanizaci. Jde o to, aby všichni eh, věděli a informovali, jestli jsou v souladu s těmito referenčními hodnotami. Je to komplexní téma, nicméně určité aspekty, jako je diverzita, to je různanitost, eh, také důležité. Pamatuji si Eh, když jsem tady poprvé vystoupila, to byla předsedkyně Nicole Fontaine, ale pořád eh, eh, po 20 letech to byla jediná předsedkyně Evropského parlamentu, my říkáme, že jsme v přední pozici na světě. <clears throat> Ženy se stávají ministriněmi, premiérkami, komisaři, ale ještě pořád jsme neměli žádnou předsedkyni komise, žádnou předsedkyni Evropského parlamentu a ani žádnou velkou politickou skupinu nevede žena. Pane předsedo, je velmi nepravděpodobné, že bych tady mohla být příštím volebním období, ale byla bych ráda, kdybyste tuto nerovnost napravili. Důvěryhodnost tohoto parlamentu na tom záleží. Podobně jako klimatické, boj proti klimatickým změnám je to boj, který můžeme vyhrát, můžeme překonat i tuto nespravedlnost a zajistit, aby naše systémy byly udržitelnější a rozmanitější. A jestli ještě mohu vás požádat o pozornost, vzhledem tomu, že to je moje poslední plenárka. Pan předseda přerušuje. Už jsme si vás vyslechli, paní Jill, a budeme hlasovat. Je tady paní Zimmer, paní Keller, to jsou předsedkyně politických skupin, mimo jiné. A teď eh, přistupujeme k hlasování. Paní Jill, prosím. Pro vaši informaci v tomto sále jsou tady dvě ženy, předsedkyně politických skupin paní Keller a paní eh, Zimmer, takže i to byste měla vzít do úvahy. A teď můžeme přistoupit k eh, hlasování o předběžné dohodě. Jmenujete hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato, první čtení tím končím a já blahopřeji paní Jill. A teď zpráva remont, zvláště ustanovenci týkající se cíle Evropská územní spolupráce Interreg. Eh, žádá si slovo pan zpravodaj. Pane Rimont. Děkuji, pane předsedo. Eh, na mnoha schůzích jsme projednávali tento text. Myslím, že velká většina tohoto parlamentu je pro také jednomyslnost na výboru. Ukazuje, že eh, podporujeme tento program. Interreg je opak Brexitu. Interreg eh, má za cíl posílit přeshraniční spolupráci, evropské investice, hledat společná řešení v těchto oblastech. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se toho účastnili a byl bych velmi rád, kdyby Interreg i příštím parlamentu dostal ty prostředky, které si zasluhuje. Děkuji. Teď eh, můžeme hlasovat o konci prvního čtení, kde pro, proti, zdrželi se, přijato a já blahopřeji panu Arimontovi. A teď eh, usnesení základní práva osob afrického původu, návrh usnesení Eh, výboru eh, pro spravedlnost a občanské svobody. Eh, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Článek 1. Voto chiuso. Končím hlasování. Zamítnuto odstavec 11, poznávací návrh 2, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. A teď usnesení jako celek, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Text byl přijat. A teď zpráva eh, Kofold Niedermayer. Je to dlouhá zpráva, takže eh, prosím, zůstaňte tady. Eh, je tady hodně mrtvých hlasování. Zpráva se jmenuje Finanční trestná činnost, vyhybání se daním povinnostem a daňové